La séance est ouverte. Zahajuji jednání. Komisář je v budově a připojí se k nám za několik chvil. A chci říci, že body pořadu jednání byly pozměněny. Z hlediska hlasování a hlasování tedy nebude. Body 3, 4 a 5 o rozpočtu 2019, oddíl 3 komise a další oddíly a politika v oblasti nemovitostí budou projednány po bodu 7. Orientace pro rozpočet 2020 oddíl 3. Bod 8 o Brexitu je předsunut před bod 7. Orientace pro rozpočet 2020. Nejsou-li námitky, pořad jednání je změněn a schválen. Chci zmínit eh, že rozhodnutí koordinátorů z 23. ledna jsou ve vašich složkách a nejsou-li námitky z vaší strany, tak je považuji za schválené. Akt přenesené působnosti nám byl oznámen 18. prosince 2018. Jsme obdrželi následující akt přenesené působnosti. Přenesené nařízení z 18.12.2018 komise týkající se orgánů vytvořených dle smlouvy o fungování Evropské unie a smlouvy Euratom a dotčené článkem 70 nařízení 2018-1046 Evropského parlamentu a Rady. Evropský parlament a Rada mají dva měsíce, jak víte, což je lhůta, která může být prodloužena o dva měsíce aby zamítli tento akt přenesené působnosti. A chci říci, že podle písemné procedury koordinátoři výboru pro rozpočet a výboru pro rozpočtovou kontrolu rozhodli, že nebudou prodlužovat tuto lhutu a nebudou mít námitky vůči aktu přenesené pravomoci. Nejsou-li námitky, toto rozhodnutí je považováno za schválené. Chci říci také, že rada požádala o prodloužení lhuty o dva měsíce a srdečně vítám pana komisaře Ettingera, který se k nám připojil. Pokud je o Brexit, a než dám slovo panu komisaři, který nám sdělí, jaká opatření přijela komise, aby čelila případnému ne pravděpodobnému no dealu o Brexitu. Chci oznámit, že během písemné procedury koordinátorů v rozpočtovém výboru jsem byl určen jako zpravodaj pro návrh na řízení rady týkající se eh, naléhavých opatření týkajících se realizace a financování rozpočtu Unie na rok 2019, který komisař Ettinger bude zde před, představovat. Zpráva, kterou připravím, bude předložena výboru 7. března a hlasovat se bude 18. března. A plénum by se mělo vyjádřit zřejmě 8. dubna tedy během prvního dubnového pléna. Tolik informace, které jsem vám chtěl sdělit. Děkuji, pane komisaři, že jste se k nám připojil, abyste nás seznámil s návrhem nařízení. Chci připomenout, že odchod z Spojeného království z Unie bez dohody se jeví dnes a samozřejmě paní Tereza May přijíždí do Bruselu během dnešního dne, ale tento odchod se jeví pravděpodobně, tedy ve znamení no dealu, tedy bez dohody a pan komisář nás seznámí s opatřeními týkajícími se rozpočtového dopadu na rozpočet 2019, který byl právě odhlasován, a také na rozpočet 2020. Pane komisaři, máte slovo. A ještě jednou děkujeme vám, že jste mezi námi, abyste nás informoval. Líba. Vážený a milý pane předsedo, pane Artuji, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Velice vám děkuji za příležitost hovořit zde s vámi o návrhu komise, který souvisí s vystoupením Spojeného království. Evropské unie a je pro nás velice důležitý. Předseda komise minulý týden vystoupil v Evropském parlamentu, že e, dohoda o vystoupení je nadále nejlepší a nejlepší možná dohoda. Vítáme to, nebo konstatujeme, že se ještě nenalezlo řešení, ale vítáme že jasná většina britského parlamentu se chce vyhnout scénáři vystoupení bez dohody. A proto vycházíme z toho, že je zde možnost v příštích dnech, aby se na základě tohoto eh, návrhu eh, withdrawal agreement, že bude přijata takováto dohoda v britské sněmovně a jsme zvědaví, co dnes paní premiérka předloží panu předsedovi komise Junkrovi. Musíme ale být připraveni na jakýkoliv výsledek, protože eh, by bylo hrubě nedbalé, kdybychom neměli žádný plán připravenosti, ten jsme předložili již před kolem měsíci a teď máme krizové plánování contingency planning, což jsou varianty nouzového řešení. Toto nařízení týkající se Brexitu a nouzové varianty bylo odsouhlaseno komisí minulý týden na základě mého návrhu. Paralelně jsme navrhli opatření týkající se era, programu Erasmus+, aby mladí lidé, kteří jsou ze Spojeného království a studují v 27 členských států a naopak lidé z členských států EU, kteří jsou nyní ve Spojeném království, mohli řádným způsobem pokračovat ve svém pobytu a ve svém vzdělávání i po tom březnovém termínu. A obdobně jsme předložili návrhy v oblasti sociálního zabezpečení, vypracovali jsme je na komisi. A tím také plníme požadavky Evropské rady. Ta nás požádala o to, abychom zintenzivněli naši přípravu. A nouzový plán, nouzový akční plán komise z prosince je dalším podkladem komise. Co se týče provádění rozpočtu 2019, a vy jste ho odsouhlasili koncem roku 2018, tak k němu zde máme opatření týkající se případného vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody, takzvaný no deal Brexit. Tento návrh je časově omezený, je omezený i co do rozsahu a e, je přijímán Evropskou unii bude-li přijat Evropskou unii, tak bude platit jako jakási nabídka vůči našim britským přátelům. A pokud na to bude chtít Británie reagovat, tak je třeba naplnit eh, předem daný harmonogram plnění určitých podmínek. Protože po vystoupení bude Spojené království třetí zemí a tím nastane to, že smlouvy a evropské právo Evropské unie už nebude aplikovatelné na Spojené království. Pro rozpočtové vztahy to vlastně znamená právní vákuum. A v důsledku toho Spojené království nebo například organizace, které mají sídlo ve Spojeném království, jako třeba vysoké školy nebo vědecko-výzkumné Eh, instituce už vlastně nebudou mít nárok na financování z EU s výjimkou určitého omezeného množství některých programů. Bude-li tedy eh, odchod bez dohody, tak už zde nebudou žádné právní dohody o rozpočtových vztazích mezi Spojeným královstvím a Evropskou 27. To tedy by znamenalo, že by se muselo napřed Eh, složitě dojednat příslušná právní opatření a toto právní vákuum by znamenalo velkou nejistotu a velké problémy při provádění našeho rozpočtu ve vztahu k eh, příjemcům v Británii, ale v mnoha případech i ve vztahu k příjemcům v našich členských státech. Nařízení, které navrhujeme, usiluje tedy o to, aby nedocházelo k významnému narušení plnění rozpočtu roku 2019 a příjemcům ve všech oblastí politiky, věda, inovace, zemědělství. Tak ve všech těchto oblastech má situaci usnadnit nebo maximálně zabránit problémům. Spojené království a britské organizace by za určitých podmínek mohly nadále čerpat evropské prostředky. A to za první podmínky, že Spojené království zaplatí svůj příspěvek do rozpočtu za rok 2019. A druhá podmínka, že budou ochráněny finanční zájmy Unie. To znamená, veškeré auditní předpisy, které máme, budou akceptovány Spojeným královstvím. Na základě našeho návrhu na řízení by platby ze Spojeného království tedy mohly být i zahrnuty do rozpočtu EU. A tento návrh se omezuje na rok 2019. A způsobilost eh, při plnění tohoto rozpočtu tohoto roku. Platí to pro náklady, které vzniknou do konce roku 2019 v rámci eh, smluv podepsaných do tohoto data. A vycházíme z toho, že náš návrh bude znamenat, že se bude snáze dojednávat nějaké dlouhodobější finanční ujednání po vystoupení, když budeme mít ošetřený ten stávající rok. Takže ještě jednou konkrétní podmínky, které jsme navrhli. Spojené království musí do 18. dubna prohlásit, že hodlá plnit svůj závazek poskytnutí příspěvku pro do rozpočet 2019, tak jak byl schválen, v plné výši. Lhůta 18. dubna byla stanovena s ohledem na poslední plenární zasedání Evropského parlamentu během vašeho stávajícího funkčního období tímto způsobem bychom tedy ve vašem posledním eh, plenárním týdnu ve Štrasburku bychom vás ještě mohli informovat. Do 18. dubna by se dále Spojené království muselo zavázat k tomu, že potřebné kontroly a audity eh, evropských prostředků připustí i po datu vystoupení. Bude-li v, této, v tomto období konstatován závažný nedostatek, tak může komise rozhodnout o zrušení způsobilosti čerpání peněz. A takto bude hájen ochrana finančních zájmů Evropské unie. Náš návrh je plně samostatný, svébytný a nedotýká se nějakým způsobem eh, finančních eh, řešení otázek mezi EU a Spojeným královstvím. Vycházíme zde z mezinárodního práva, že EU a Spojené království bude plnit své závazky a musí plnit své návazky, závazky vyplývající ze stávajícího členství v EU. I kdyby naše vystoupení nebyla tedy uzavřena nějaká dohoda, tak tyto závazky zůstanou nedotčeny. Do, domníváme se, že jsme tímto předložili nabídku řádného pokračování našich programů, které odráží i zájmy britských partnerů. Teď zbývá než čekat, eh, jak tento návrh eh, odsouhlasí Rada a jak na tento návrh bude reagovat kolegové z Británie. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za představení toho, co by měly být naše vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii v rozpočtové oblasti. I když bohužel by nedošlo k dohodě 20. k datu 29. března. Nyní dám slovo zpravodajům a určitě mi, mi prominete. Všich, na všechny se dostane. Pane Olbrichte, chcete vystoupit? Dobře. Takže já jsem zpravodajem a mám několik otázek pro pana komisaře. Nařízení, které jste představil, um, umožní rozpočtovou kontinuitu. A také, co se týče účasti Spojeného království a osob i jednotlivých eh, organizací, které sídlí ve Spojeném království, aby se tedy podílely na programech Evropské unie. Otázka následující. Nevytváříme takto přechodné období i v případě, že nedojde k dohodě. Druhá otázka. Toto nařízení upravuje pouze situaci během roku 2019. Jak bude vypadat situace v roce 2020? Už připravujeme rozpočet na rok 2020, naše Spravodajka Monika Holmajer se tím zabývá a zejména v situaci, kdy osoby a organizace, které sídlí v členských státech a podílejí se na programech, které mají vazbu na Spojené království. Třetí otázka. Tento návrh nařízení byl předmětem první rozpravy eh, v radě a komise chystá odpovědi na otázky předložené členskými státy. Můžete se zavázat, pane komisaři, že předáte parlamentu odpovědi, které poskytnete v radě. A obecně vyzývám komisi, aby jednala naprosto transparentně a spolupracovala s rozpočtovým výborem ve všech rozpočtových otázkách souvisejících s odchodem Spojeného království z Unie bez dohody. Doplňková otázka. Pokud je o akce, kde podmínky způsobilosti týkající se minimálního počtu účastníků z různých členských států v rámci konzorcia je splněna. K termínu odchodu z důvodu účasti na tomto konzorciu osoby či organizace, která sídlí ve Spojeném království, bude způsobilo záviset na podmínkách plateb ze Spojeného království, což znamená, že členské státy nebo osoby nebo organizace sídlící v členském státě nebudou dostávat prostředky, pokud to konzorcium mm, tedy zahrnuje několik eh, států a organizací, ale také britskou entitu, tak eh, toto zablokování situace může poškodit všechny zúčastněné subjekty takového konzorcia. Nebylo by možné chránit eh, nebritské účastníky v tomto konkrétním případě. A poslední otázka, kterou vám chci položit. Návrh vylučuje účast na tendrech a výzvách osob usazených ve Spojeném království, pokud účast na takových výzvách či tendrech je omezena na osoby či entity, které jsou usazeny v členském státě z důvodu bezpečnosti. To je poměrně nejasná formulace, bylo by dobré, kdybyste ji mohl nějakým způsobem eh, vysvětlit. Tedy uvítal bych, kdybyste mohl odpovědět na těchto pět otázek a následně dám slovo koordinátorům a všem z vás, kteří si přejí se pana komisaře na něco zeptat. Verehrter Herr Vorsitzender. Vážený pane předsedo, ano. Eh, naše krizové plánování eh, eh, se dotýká právě toho případu, kdy Velká Británie odejde, aniž by existovala dohoda. A my chceme zabránit okamžitému pádu letadla. Chceme, aby letadlo pokračovalo ve svém eh, letu i během roku. Eh, máme tady Erasmus+, a je to v zájmu občanů, v zájmu zemědělského prostoru. A pokud Britové budou eh, poskytovat platby, tak potom se můžou Eh, účastnit všech možných programů ve prospěch svých občanů. Jak eh, Britové zareagují, to samozřejmě eh, teprve uvidíme. Výhodou je, že by nemělo dojít k chaotickému vývoji událostí po 30. březnu, ale protože jsou Britové takzvanými neto eh, plátci, tak samozřejmě budou se zamýšlet nad tím, zda chtějí poskytovat platby, um, budou uvažovat v zájmu svých občanů, ale musíme vyčkat, jak se rozhodnou. A my jsme um, toto záměrně omezili na rok 2019. Položil jste uh, celou řadu otázek a v pracovní skupině k článku 50 na radě jsme také e, dostali celou řadu ústních otázek a během tří dnů jak vaše otázky, tak i otázky, které jsem dostal v pracovní skupině k článku 50 na radě, kompletně písemně zodpovím e, během tří dnů, během úterý, e, příštího týdne nebo ve středu jsem samozřejmě ochoten diskutovat o těchto věcech, snažit se je vyjasnit. Neusnadnili jsme si celou tuto záležitost, ale musíte si uvědomit, že jak Evropská rada, tak my za každou cenu chceme zabránit eh, tomu uh, tvrdému propadu 30. března. A toto je vlastně takové záložní nebo záchytné řešení, i když nepřijde uh, dohoda o vystoupení. Uh, o kterou usilujeme, tak eh, je to omezeno do konce roku na rozpočtové programy. Je to určitá, je určitý typ dohody, který má zabránit škodám pro obě strany nebo má je zmírnit. Pokud to půjde, tak je samozřejmě chceme eh, zcela vyloučit. Děkuji. Slovo dám koordinátorům a politickým skupinám. Um, a prosím, abyste maximálně hovořili dvě minuty a slovo má pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit portugalsky. Já jsem vždy optimista a věřím, že na poslední chvíli nastane dohoda, protože bez toho by to nebylo pozitivní ani pro Evropskou Unii ani pro Spojené království, ale prevence je lepší než léčba, to se říká mimo jiné v Portugalsku. A proto vítám tento návrh na řízení komise. Všechny otázky byly už položeny, ale já bych se k jedné věci chtěl vrátit. Vzhledem k závazkům a které mohou být využívány příjemci ve, Spojený, ve Spojeném království v roce 2019. A až budou tedy platby budou v následujícím roce prováděny na základě těchto rozpočtových závazků, tak bude Spojené království muset uhradit platby, které byly řádně povoleny a naplánovány. To se mi zdá samozřejmé. Taky se mi zdá samozřejmé, že veškeré rozpočtové závazky Spojeného království na období 2014-2020 by měly být dodrženy. Bez diskuse. A to je právní otázka. Pokud Spojené království neu, nesplní tyto rozpočtové závazky, tak jakou možnost eh, opravného prostředku máme, aby Spojené království dodrželo tyto závazky, aby je splnilo. A podle mého názoru by komise měla dát jasně najevo, že příjemci ve Spojeném království a občané mají obavy. Toto nařízení má zajistit, že i když dojde takzvaný Brexit bez dohody, což se nepřejeme, tak Evropská komise a Evropská unie eh, má zájem o to, aby příjemci ve Spojeném království nebyli poškozeni. A to je cíl, ke kterému by se měl, mělo Spojené království připojit. Jde o Erasmus+, inovace, výzkum. Velmi významné programy by neměly být poškozeny. To je důležité pro všechny občany Evropské unie. Děkuji. Slovo má nyní Eder Gardia Zabal. Ne? Dobře. Tak nebudeme moci tvrdit, že jste zneužila svou řečnickou dobu. Pan Kelmel a pan Depre jsou pozorní, ale nemají otázky, tak má slovo pan Sole. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve musím říci, že je pro mě neuvěřitelné, že dnes musíme jednat o krizovém plánu týkajícím se závazku Spojeného království pro rozpočet 2019. To je selhání řady, ze řady stran politiků, jednání a věříme, že stále je možnost dospět k, ke spořádanému odchodu. Ale to, že o tom dnes musíme jednat, je pro mě velmi smutnou situací. Mám dvě otázky pro vás, pane komisaři. Vy jste řekl, že Spojené království by bylo vázáno mezinárodním právem, aby dále platilo do rozpočtu EU v jakékoliv situaci, což je výsledek závazku a povinností z minulosti. Můžete to trošku rozvést? Jaké jsou konkrétně tyto povinnosti, které pramení z mezinárodního práva? A za druhé, jaká opatření byste přijal v případě, že Spojené království nebude souhlasit se splněním svých závazků vůči rozpočtu 2019? Děkuji. Děkuji. paní Niriada, pan Arnold. Pane, paní Niriada, omlouvám se. Mohla bych mluvit o Brexitu, ale také bych byla optimistkou, ale myslím, že tady musíme být spíš realisti. A vzhledem k tomu, že s pane Krausi jsme měli dohodu, aspoň jsme si to mysleli v loni, a teď víme, že to popírají, tak musíme být velmi realističtější, že se tedy ne, že nedodrží své závazky a tento krizový plán vlastně závisí na souhlasu Spojeného království a musíme eh, mít jasně vytyčenou cestu pro případ, že s tím souhlasit nebudou. A, a pokud jde o mezinárodní právo, my víme z vlastní zkušenosti, že ujištění a, a floskule nám nepomohou je třeba se zabývat dlouhodobým rozpočtováním, i když budou souhlasit do konce roku 2019, co se stane v roce 2020. Jak víte, řada podniků spolehají na tří či pětileté plány a takováto nejistota bude skutečně škodlivá pro naši ekonomiku. Taky si myslím, že opravená otázka je, pokud jde o partnerství, Irsko je nejbližší soused Spojeného království. Máme řadu obchodních partnerství a využívají i prostředky EU a je třeba je ujistit, že budou moci pokračovat i po roce 2019, ale myslím, že musíme být velmi realističtí, pokud je o možnost, že Spojené království s tím souhlasit nebude. A tedy právní jistota, kterou potřebujeme, abychom věděli podle mezinárodního práva, jaká bude situace. A pokud je o právní jistotu o smlouvě o odstoupení, tak se pohybujeme na neprobádaných, eh, v neprobádaných vodách. A Otázka je, jakým způsobem bychom eh, vyřešili tento neplánovaný dopad. A takže se těším na reakci na tyto otázky. Děkuji. Pan, pan Arnold, máte slovo. Děkuji. Um, Commissioner, first of all, I, think Děkuji. Já si myslím, že je tady velká změna ve veřejném mínění eh, ve Spojeném království. Pokud se podíváme na situaci referenda v roce 2016, tak v té době eh, tam vedli eh, lidé kampaň a ti by i akceptovali situaci, kdy Spojené království a EU by neměli dohodu a mm, přijali by tuto možnost. A ale to, co se děje nyní, je změna ve veřejném mínění, protože eh, došlo k určitému vyjednávání a protože tady máme různé, názory, máme různé názory na to, jak jsme dospěli k tomuto momentu, ale v tuto chvíli eh, jsou tady ti, eh, kteří říkají nejen že, jsou, že by přijali, že nebude dohoda, ale jsou tady i ti, kteří to požadují, takže se to uh, mění. Je tady uh, procento 30% nebo více. Takže možná, když hovoříme o těchto věcech, tak uh, tady, když bylo těsné hlasování, tak to neznamená, že si přejí, aby tam nebyla dohoda. Potom mám celou řadu dotázek. Toto navrhované nařízení bude vnímáno ve Spojeném království eh, jakože to bude znamenat 70 eh, milionů euro do eh, našeho rozpočtu, i když tam nebude dohoda. A v britském tisku mohu vás ujistit, že to bude vnímáno jako něco Eh, nepřijatelného, neuvěřitelného. Takže proč vy si myslíte, eh, že Spojené království za těchto okolností s něčím takovým bude souhlasit? Další věc, další otázka. Pokud jde o nařízení o Erasmus, tak to je oddělené nařízení od tohoto textu. A co by se stalo, kdyby Spojené království souhlasilo eh, s podmínkami Erasmu, ale nesouhlasilo eh, s těmito věcmi? Eh, bude to pozorováno, vnímáno jako dvě odlišné věci, a, a, nebo budete k tomu přistupovat, takže pokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic. Děkuji. A Nyní dám slovo dalším kolegům, kteří si eh, přáli promluvit. Pan Olbrich, děkuji. Já si myslím, že musíme si uvědomovat, že rozdíl mezi dohodou ohledně těch finančních záležitostí, která byla plánována, a to je ta dohoda 22, 20, na roky 2023, a tou dohodou, která byla připravena, ukazuje, že Spojené království nezůstane v rámci rozpočtu, ale v rámci těch programů do roku 2020. To je dohoda, která ale už neplatí. Takže můj dotaz zní, eh, nebo nevztahuje se pouze k rozpočtu, ale k fungování vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Um, Eh, já tady nechci eh, tady utvrzovat, eh, nebo chci říct si kolegům, že Spojené království nebude členem EU, to, toho se nemusíte bát. Teď je o to prodiskutovat vztahy mezi EU a Spojeným královstvím a tady je to vlastně přechodné období, ale to jsou dvě nezávislé věci. Evropská unie a Spojené království. Toto je pouze přechodné řešení a teď Mm, pokud se podíváme na podrobnosti toho dočasného řešení, tak pokud tady hovoříme o, britským, o britských příspěvcích eh, do rozpočtu Evropské unie v roce 2019, a tady mi to připomíná informace, kterou jsme dostali od Evropského parlamentu, že 1. července tohoto roku podepíšeme eh, dohodu s našimi eh, asistenty v našich domácích zemích pro dva, na dva dny pouze na dva dny, protože po dvou Eh, dnech eh, tedy potom eh, odejdou. Spojené království odejde v březnu, ale pak tady máme tu slevu. A teď by mě zajímalo, jestli členské státy souhlasí s platbou nebo s touto slevou i pro rok 2019, protože Eh, ono by to bylo 11, ale bez toho rabatu by to bylo 17. Takže souhlasíte tedy s tou slevou nebo ne? A potom by mě zajímalo, zda se hovoří o platbách, a nebo zda hovoříme o závazcích. To je důležitá otázka, protože probíhá celá řada investic. A pokud se shodneme na platbách, tak eh, já tomu rozumím, ano, tam musíme být naprosto jednoznační, ale pokud jde o závazky, jak to bude vypadat, ne po roce 2020, to je neznámá budoucnost, ale jak je to se závazky během roku 2019? Pokud se dohodneme na závazcích eh, pro rok 2019, tak to samozřejmě bude mít dopady i pro rok 2020, 2021, 2022 a tak dále. Takže já chápu ten váš návrh jako dočasné řešení eh, s tím, že za A ehm, tady bude buď ten plný příspěvek 17, anebo členské státy státy budou eh, částečně platit jejich příspěvek, což není eh, podle mě korektní, protože eh, potom by to znamenalo 1,5 miliardy. A jak je to tedy ze závazky? To je potom druhá otázka. To je velmi důležité, protože ono to nekončí rokem 2019, protože tady jsou určité investice, které doběhnou v roce 2020 a nemáme proto zatím žádné řešení. A potom k Erasmu to vše by mělo být předmětem zcela nových smluv, protože vše doběhne do konce, bude to, skončí to, vyprší to a pokud je Erasmus ano, dobře, ale musíme vyřešit tyto otázky, je to velká výzva. Jak je to tedy s tou slevou a jak je to se závazky? Děkuji. Děkuji. Pan Ward. Um, Mr. President, thank you. Uh, the whole idea of a no-deal Brexit is... Uh, Pane předsedo, ta představa, že bude Brexit bez dohody, je myslím něco, co nenastane. Myslím, že někdo prostě blafuje proto, aby se postaral o to, aby lidé pod, ve Spojeném království podpořili to, co je dost špatná dohoda a zaznělo zde, že zde je jeden problém s tou nejmožno, nejlepší možnou dohodou. No, no ona je to nejlepší možná dohoda v rámci těch e, červených liní, které byly v rámci vyjednávání. Je celá řada, nebo byla celá řada lepších možností, jak dosáhnout lepší dohody. Ale v Spojeném království nikdy nebyl plán takto Um, utvářet toto vystoupení. Protože kdyby se to vystoupilo rozumným způsobem, tak by to bylo ke konci kalendářního roku. Spojené království zde nemá mechanizmy, jak to řešit, není připravená. Já jsem se setkal i včera se zástupci organizací, které vůbec neví, jak to bude z jejich financování a vláda Spojeného království není schopná uh, finance i sama ze svých zdrojů posílat přímo. A tady nejde jenom na to Spojené království a EU, ale tyto programy jsou nesmírně provázané, zde velká provázanost s eh, institucí ze Spojeného království a EU. A komise se tedy snaží vyřešit ty situaci, pokud nastane, ale je to situace, která vlastně nikdy nastat neměla, protože je to jenom politikaření spíše než zájmy lidí a lidská vláda bude mít celou řadu jich eh, problémů, i když nebude řešit to, jak to eh, bude s platbami pro zemědělce, vědce a akademické instituce. Premiérka jasně vyjádřila, ve svých vystoupeních a mnozí důvěřují. Já jsem stavím poněkud skepticky, ale důvěřujme jí nyní, řekla, že Spojené království eh, každopádně splní své závazky. Rozpočet pro 2019, řekl pan komisař, je závazek z hlediska mezinárodního práva z doby, kdy Spojené království bylo členským státem. A když toto dáme dohromady, tak interpretace eh, z hlediska právního, z hlediska závazku, tak eh, Spojené království přijme tento návrh, protože pokud to neudělá, tak se tím nesmírně poškodí reputace důvěryhodného partnera. A protože už nyní ta reputace Británie, co by politicky stabilního státu, eh, má mnoho šrámů a myslím, že v tomto trendu nebudou chtít dále pokračovat, takže až to nastane, tak to bude znamenat velkou změnu, i když doufám, že to celé nenastane. Já doufám v ten plán A, protože plán B, pokud to bude koncem března, tak budeme muset řešit potom v dubnu. Děkuji. Paní Holmajer. Děkuji. Na základě toho, co řekl už pan kolega Olbrich, mohu být velmi stručná. A otázka zní, co uděláme, když se najednou Británie rozhodne prostě zastavit svoje příspěvky v roce 2019 a nebude se čít, čít eh, vázána ničím. Já mám pochopení pro ty teorie britského kolegy, které zde sdělil, ale když jsem sledovala parlamentní debaty ve Velké Británii a, a přišly mi dosti zvláštní, někdy byly by také i docela takové legračního charakteru, způsob vedení debat, ale na jednom se parlament rozhodně tam shodne a to je ten, že se na něčem neschodne. Neschodne se ani na Brexitu, který by byl tvrdý, nebo měkký, nebo nová jednání. V podstatě jediné, na čem se tam shodnou, je, vlastně že chtějí získat od EU maximum, ale přitom pro ní dát minimum. Alespoň tak to, to eh, vidíme. A když člověk vyvodí tento závěr, tak chci vědět, co plánují členské státy pro ten případ, kdyby tedy se v roce 2019-2020 prostě nedělo nic z jejich strany a prostě žádné plátby by nepřišly nebo by těch peněz přišlo málo. A trochu mi nyní schází představivost, jak by to mohlo vypadat, tak bych byla ráda, Kdybyste nás více zasvětili, jaká eh, možnosti, jaké scénáře by tady potenciálně byly. Děkuji, pan Rubik. Děkuji vám. Fakt tam je, že spíše teprve 1. dubna budeme vědět, jak tento zápas dopadne. A nebo možná o něco později tady někdo napovídá, dobrá. A ty důsledky také nastanou dost rychle. Otázka je, zda ještě bude nějaké referendum, když se někdo rozhodl pro přímou demokracii, tak by se toho měl držet a měl by nechat hlasovat o dohodě o vystoupení a bude ale odmítnuta, tak prostě Spojené království zůstane nadále členským státem. To by vyřešilo spoustu problémů, byla by to nejjednodušší varianta. Je zajímavé, že vláda vlastně vyjedná dohodu, kterou potom parlament nepřijme. A to ze dvou důvodů, že jedni v parlamentu chtějí rozhodně tvrdý Brexit bez dohody, to znamená, že Spojené království bude mít potom status, řekněme, Uzbekistánu. Musíme si představit, že v budoucnu tady se budeme chovat k Spojenému království jako k Uzbekistánu. Dříve jsme říkali Austrálie, Nový Zéland, no ale ty už nyní mají dispozici příslušné bilaterální smlouvy, takže nyní vlastně nás čeká nový Uzbekistán. A otázka je potom, jak eh, budeme zacházet s tématem Severního Irska, protože Severní Irsko by se stálo také eh, takovou třetí zemí. Budeme ochotní tam posílat platby, co by do třetí země, protože si myslím, že Severní Irsko rozhodně bude potřebovat a přijímat podporu. A také je pro mě jasné, že třeba Švýcarsko mezi tím jednalo se Spojeným královstvím, projednali oba scénáře v plném rozsahu, to znamená chaotický Brexit bez dohody a na straně druhé eh, ten Brexit s dohodou, takže Švýcarsko už dokončilo svá jednání a teď je otázka, jestli to má nějaké dopady na nás. No a pak je tady otázka, já zodpovídám rozpočtově za těch osm institucí, tak eh, jak to vypadá s odchodem eh, poslanců Evropského parlamentu. Zde bude pozastaveno jenom jejich hlasovací právo a budou zde jako pozorovatelé. A nebo třeba vyšle britský parlament své poslance do Evropského parlamentu, jak to bude vypadat na soudním dvoře a v jiných institucích eh, od 1. dubna. Bude tam nějaký smuteční akt, kdy potom všichni budou muset ty instituce opustit a prostě dáme vlajky na půl žerdi protože samozřejmě máme plné pochopení pro naše britské přátelé, kteří eh, zde nesmírně pozitivně přispěli ke spolupráci v, eh, s eh, evropským kontinentem a Spojeným královstvím. Tak je také jasné, že to vystoupení by mělo vlastně probíhat eh, s jasným a eh, způsobem analogicky jako fáze vstupu eh, členských států do EU. Takže něco takové by se mělo také týkat vystoupení z EU. No a rozpočet 2019 byl také dojednán s britskou vládou, tak já nevidím důvod, proč by politická vláda by se neměla držet výsledků vyjednávání rozpočtu 2019. Tam už bylo jasné, že dojednána dohoda o vystoupení. Bylo jasné, že je zde možnost tvrdého Brexitu a přesto britská vláda odsouhlasila náš rozpočet, takže já předpokládám, že ten rozpočet nadále poběží a že závazky a platby, tak jak to bylo odsouhlaseno pro rok 2019, budou realizovány, protože to je také otázka důvěry. Nemůžete si prostě sednout s vědomím, že je možný Brexit bez dohody, odsouhlasit něco a potom prostě nezaplatit. To si myslím nestane ani v Uzbekistánu. Děkuji. Monsieur Viotti. Pan eh, Viotti. Děkuji, pane předsedo. Velmi rychle já bych měl tři otázky. Já se snažím o optimismus, podobně jako někteří kolegové. A myslím, že dospějeme k dohodě, tudíž není třeba předpokládat již nyní plány krizové v případě nedohody. Byl jsem zpravodajem pro rozpočet 2019. Kdyby nedošlo k dohodě, tak bych to bral jako osobní urážku. Takže opravdu bych se hodně zlobil. A pokud se budu zlobit a pokud nedojde k dohodě, pane komisaři, myslíte si, že to málo času, který máme, umožní členským státům schválit na národní úrovni spolu s národními parlamenty ten plán, který navrhujete, tedy v těch lhutách, které předkládáte, tedy na březen, duben. A za druhé, jakou pravomoc bude mít eh, Soudní dvůr Evropské unie v případě nedohody? A co se stane, s tou první splátkou 100 milionů, která je naplánována. Děkuji, paní Toma. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za spoždění a možná, proč jsem neslyšela předřečníky, tak budu vykládat hlouposti. Ale pokud jde o Brexit, mám ve zvyku vždy myslet na to nejhorší. A pak je člověk eh, mile překvapen výsledkem. A to nejhorší by zde mělo být předmětem úvah. Pro, zejména já to vidím eh, ve dvou věcech, které se zejména týkají mého regionu. Tedy týká se to rybolovu a přístavu Rybolov, pokud nedojde k dohodě, tak v řadě, na řadě míst a v asi šesti nebo sedmi zemích Evropské unie eh, plavidla budou lovit, eh, která loví v eh, britských vodách, už nebudou mít právo tam lovit a nebudou se moci ani stáhnout do evropských vod, protože dochází už k velkému tlaku na rybolovné zdroje a není možné ten tlak zvyšovat, takže budeme hlasovat o změně pro fondu pro rybolov a budeme to řešit ve výboru pro rybolov, ale musíme být seriózní. Pokud by došlo k tomu, že někteří lidé budou trpět a nebudou moci se uživit ze své profesionální činnosti, tak budeme muset je nějakým způsobem doprovázet. A Nebudu to rozvádět, ale chci, aby otázka rybolovu byla také zvážena a předkládám druhé téma, týká se přístavu. Pokud nedojde k dohodě, nastává situace tedy třetí země s, s, s tedy procházením celnicemi a veterinárními kontrolami pro živočišné výrobky a pro běžné spotřební zboží, pro potraviny a to v, pří, v případě přístavu mění situaci v Británii a na severu Francie a je to stejné i v Nizozemsku, v Belgii, Dánsku, Švédsku, nechci to vypočítávat, ale je zřejmé, že pro tyto přístavy je třeba upravit infrastrukturu, protože až dosud když eh, přijížděly trajekty, tak prostě cestující vystoupí, kamiony odjedou bez kontroly. Ale jakmile jde o třetí zemi, tak eh, ta situace se mění. Já jsem chtěl zmínit tyto dva body, které se mi jeví jako důležité, ale to platí i pro letiště. Nebudu zde vypočítat všechno. Já mám vedle svého bydliště malé letiště, kde je pouze eh, do, kde je přeprava pouze mezi Velkou Británií a Francií. A nevím, jestli seznam těchto otázek už někdo připravil. Předpokládám, že členské státy s tím počítají, ale pokud budeme takový seznam posuzovat z rozpočtového hlediska, tak to všechno má určité náklady a je třeba se tím zabývat. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo další. Měl bych dvě doplňující otázky. Před 14 dny ve Štrasburku pan Selmayer eh, předstoupil před eh, předsedy výboru a řadu zpravodajů a informoval nás o krizových opatřeních přijatých komisí v případě nedohody a my jsme vyrozuměli, že v rozpočtové oblasti to nebude mít dopad. A v následujících dnech jsme se seznámili při četbě novin politikom, že komise eh, sdělila, že omez, omezuje platby a závazky, aby nenastaly problémy v případě odchodu bez dohody. Můžete nás informovat v této věci? Druhá věc beru na vědomí vaše poznámky a je to situace, která je nesmírně složitá. Zřejmě nejsložitější a mě skutečně překvapuje udolnost Evropské unie. Vidíme před volbami kandidáty Evrop... ve volbách, kteří hrozí odchodem z eurozóny a jakmile jsou zvoleni, tak se přizpůsobí. A týká se to eurozóny Evropské unie. My jsme svědky před eh, čtyřmi lety. Premiér, který šest měsíců bojoval proti dohodě s věřiteli vlastní země, předložil ref, v referendu tuto dohodu Lid se vyslovil proti této dohodě a premiér podepsal v následujícím týdnu tuto dohodu. A těch případů je spousta. Existuje určitý odpor Evropské unie, existuje ekonomicky, existuje měnově, začíná existovat eh, sociálně a není nemožné, že Spojené království silně pocítí tuto evropskou odolnost. A může tedy se stát, že vzhledem ke katastrofě plynoucí z nedohody, že zazní hlasy na obou stranách Lamaňského eh, průplavu, že bude odložen ten termín a pokud odložíme tento termín, tak to znamená, že Británie je stále členským státem Evropské unie a kandidáti v evropských volbách by mohli být také z, ze Spojeného království. Jaký je postoj komise v této věci? Ob, prodloužené období až do konání referenda o definitivním odchodu nebo setrvání Spojeného království v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji eh, za vaše věcné otázky znalé otázky, eh, které se částečně týkají rozpočtu eh, ještě do konce roku 2019, ale zacházejí vlastně ještě i dále. Pokud jde o odpověď na otázky, které se nedotýkají rozpočtu, tak eh, nejsem příslušný za to na ně odpovídat, ale pohovořím o nich stručně. Pokud Spojené království požádá o prodloužení odchodu o třeba dva, tři měsíce a pokud tam to bude dobře odůvodněné, tak vidím naději, že by členské státy toto jednomyslně akceptovaly. Ale um, muselo by se jednat asi o 8 až 12 týdnů a během toho také naděje na pokrok a na to, že na konci z toho vyplyne dohoda o odchodu. Delší prodloužení, jak tvrdí všechny právní služby, Ehm, tady to vlastně naráží na evropskou, evropské volby. Členský stát totiž musí se postarat o pasivní i aktivní volební právo. A e, zda by potom bylo možné přeskoumat nějaká další řešení, nějakou změnu um, týkalo se to třeba sjednocení Německa tehdy, ale tehdy během jednoho legislativního období eh, přišlo asi 18 milionů do Evropské unie a poslanci eh, byli vysláni a potom byli, se účastnili voleb, ale Spojené království je členem Evropské unie, ale ne, takže vlastně není důvod, aby se neúčastnili uh, voleb eh, i v případě toho prodloužení. Otázka rybolovu je velice citlivá, protože se dotýká rybářů Francie, Irska, Německa, Dánska. A ti ve výsostných vodách Spojeného království v rámci společného trhu vykonávají své povolání. A toto právo by padlo okamžikem odchodu Spojeného království. A proto pro komisi i našeho hlavního vyjednavače pana Barniera bylo vždy důležité, abychom řekli, že pokud rybolovná práva po vystoupení Spojeného království si chceme zachovat, tak je to eh, opatření Britů pro nás, ve prospěch nás a proto i my potom musíme také něco poskytnout. To je vlastně taková ta součást té dohody, kdy dáváte a berete. Pokud jde o, přístavy a kontroly, tak tady velmi snadno může dojít k přetížení administrativ a tím pádem hrozí chaos. Pokud, pokud je o rybolov, tak pokud jsou ty rybolovné zóny britské, tak britští rybáři mají samozřejmě zájem na jednotném trhu, protože velká část britského rybolovu probíhá eh, na eh, tedy evropském trhu, mají tam velký odbyt, takže je potřeba tady najít rovnováhu mezi potřebami rybářů a spotřebitelů. Pokud to jde eh, k Brexitu bez dohody a rybáři by byli velmi dotčeni v eh, výkonu své profese, eh, tak musíme přeskoumat, jak se společné zemědělské politiky uvolníme nouzové prostředky, tak abychom těmto lidem zajistili určitou míru jistoty, aby jim nehrozila nesolventnost, abychom je finančně podpořili a abychom zajistili uh, že nějaké zásadní eh, znevýhodnění, které by na ně čekalo, eh, do jisté míry utlumíme. A eh, já nechci spekulovat, ale pokud by nedošlo k dohodě, pokud bychom na to nebyli připraveni, tak by to byla obrovská chyba. Pravděpodobnost, že dojde k vystoupení bez dohody, ta není nulová. Není to 80% pravděpodobnost, ale uh, nějaká pravděpodobnost tam je a moudrý muž se připraví. Takže proto chceme mít dva balíčky. Jednak tady eh, chceme mít ten, tu nouzovou variantu, ten nouzový plán pro sociální oblast, Erasmus+, plus, eh, rozpočtu, rozpočtové záležitosti. Chceme v této oblasti udělat nabídku pro britské přátele a tím vlastně pokryjeme všechny sektory britského hospodářství, vývoz, dovoz, všechny služby, to všechno jsme to zanalizovali a e, v určité době před březnem, před koncem března, možná na počátku března, potom prostřednictvím e, různých hospodářských komor, svazů, e, prostřednictvím médií a odporů, poskytneme podrobné informace všem aktérům v EU 27. Budeme poskytovat poradenství tímto způsobem. Eh, na to se připravujeme a v této přípravě jsme velmi eh, daleko a já jsem eh, velmi pozitivně překvapen tím, jak naše útvary velmi intenzivně zmírňují ty možné negativní dopady podle jednotlivých, na jednotlivé sektory. Pokud rada eh, ty naše pokyny přijme pouze částečně, tak na to má samozřejmě právo. Rada je legislativní orgán a vy, jako parlament, um, jste v právní situaci, kdy to buď přijmete, anebo odmítnete. To znamená, že pokud rada přijme pouze Erasmus+, tak i to bude mít svůj smysl, je to lepší než nic. A pokud Britové, eh, pokud jde o ty balíčky pro vědu, eh, zemědělství, eh, sociální záležitosti, Erasmus, pokud si z toho vyjmou pouze část, tak oni musí rozhodnout, zda je to pro ně přijatelné. Musí to zkoumat s ohledem na to, Musíme to zkoumat s ohledem na to, jaké tyto stavební kameny Britové odsouhlasí a přijmou. To stejné platí i pokud jde o tu slevu, o ten rabat. Rada musí rozhodnout, zda bude tuto slevu poskytovat i nadále, a nebo po vystoupení uh, Spojeného království uh, ten systém těch slev padá. A No, pokud je o rok 2019, tak ten návrh eh, zahrnuje jak závazky, tak platby. Mnohé platby proběhnou eh, v rámci roku 2019 a pokud je o Erasmus+, tak jde o to, abychom mladým lidem poskytovali eh, platby a prostředky každý měsíc na jejich provozní běžné náklady. Takže Eh, to znamená, že tam je potřeba to velmi dobře načasovat a pokud jde o ty větší projekty, tak tam ty platby běží i delší dobu po závaz, nebo objevují se delší dobu po závazcích. A důležité nebo správné je, že z pohledu čistého plátce ta nabídka je taková, že britští přátelé v roce 2019 toho přijmou o něco více, než, pardon, zaplatí více, než jim poplyne eh, z těch projektů a programů z Evropské unie, ale za to jejich vědci, vědecké instituty, zemědělci, mladí lidé eh, budou v situaci, kdy bude ten chaos zmírněn nebo k němu nedojde. Takže teď musí Londýn zvážit, eh, čemu dá přednost. Samozřejmě, že bude záležet i na tom, jaká bude atmosféra ve vztazích eh, Londýn-Brusel. Eh, pokud ta atmosféra eh, bude jedovatá, tak to samozřejmě odmítnou pravděpodobně. Pokud ovšem ta atmosféra bude kolegiální navzdory všemu, tak se může stát, že kývnou. Ale, ta, ale neudělat tu nabídku z naší strany, to by bylo chybou. Je to v podstatě taková malá dohoda o vystoupení omezenou na rozpočet, na ty programy a na rok 2019. Je to takový malý stavební kámen, který eh, vlastně eh, by byl býval v nějakém větším celku té dohody, je teď nabídnut odděleně. Je to takové, taková malá dílčí dohoda o vystoupení. A um, pokud tedy Británie už nebude platit, i když ten rozpočtový rámec jde vlastně do roku 2020 a e, už je tady schválen rok 2019. Co by se stalo, pak to je velice napínavá, zajímavá otázka, protože pak to je na soudech, na mezinárodních soudech, protože tady je mm, ten závazek zaplatit určité věci do roku 2020 a potom um, bude, vlastně by bylo možné znést žalobu. Pokud jde o harmonogram, máme jasný harmonogram, ve kterém to dnešní setkání také sehrává svou úlohu a předpokládáme, že váš eh, výbor 18. Eh, března eh, se k tomu vyjádří a potom 3. nebo 4. dubna dojde k odsouhlasení nebo k odmítnutí a poté rada naši nabídku přeskoumá um, a 7. března přijme a potom Všeobecná rada by to 8. Břez, 8. dubna po parlamentu také eh, schválila. Eh, to by znamenalo, že 9 eh, dní po vystoupení bychom měli právně usnesenou odsouhlasenou dohodu Eh, teď se to také dá již zkoumat v Londýně, k tomu také dochází. A potom do 18. dubna budou mít Britové, nebo do 30. března čas ty věci schválit, zavázat se, souhlasit s kontrol, že budou souhlasit s kontrolami nebo audity. A já si myslím, eh, že mm, tady je vhodným okamžikem 8. duben, okamžikem, kdy ta nabídka eh, tedy bude právně i politicky eh, řádně eh, předložena. Takže to jsou eh, tedy tyto věci a ty otázky, které byly položeny na té pracovní skupině v článku 50 a ty vaše otázky dále během tří dnů zodpovíme. Děkuji. Merci, Děkuji, pane komisaři, za vaši dnešní přítomnost a za vaše vyjádření které posloužily členům rozpočtového výboru, pokud jde o dopady nedohody při odchodu z Velké Británie 29. března. Pochopili jsme, že toto nařízení je ve znamení rovnováhy mezi škodlivými dopady pro Evropskou unii i Spojené království, pokud by ta dohoda neměla žádný následek a Spené království by hrozilo tím, že nedodrží své závazky. To by také poškodilo její důvěryhodnost na mezinárodní úrovni a pro Evropskou unii by to znamenalo i přerušení plade pro všechny britské subjekty, které by se mohly ocitnout v potížích. To znamená, že inteligence a rea- realističnost by měla takové katastrofě zabránit. Já bych se osobně nedivil, kdyby se rozhodlo o posunutí termínu. A je třeba také vědět, zda budou britští voliči volit poslance Evropského parlamentu. Děkuji, pane komisaři, děkuji vám za vaše odpovědi, které dostaneme v následujících hodinách a budeme v trvalém kontaktu. A nyní, co se týče problémů které mohou potkat eh, plnění rozpočtu 2019. Naši, náš obecný zpravodaj a dílčí zpravodaj budou velmi pozorní a my už se zabýváme rokem 2020. A abychom se dozvěděli, jak bude vypadat rozpočet na rok 2020, dám velmi rád slovo Monice Holmajer. která je obecnou spravodajkou. Její znovu zvolení v parlamentu je zajištěno, aby mohla pokračovat právě ve své funkci obecné spravodajky po 1. červenci letošního roku. Vážený pane předsedo, samozřejmě ty vyhlídky jsou nadějné, ale rozhodnou to přece jenom voliči. A to se týká nás všech. Nicméně se chceme velice seriózně a pečlivě připravit na rozpočet roku 2020 a směřovat k němu. Proto jsem tedy vypracovala návrh pokynů pro tento rozpočet Omlouvám se za to, že jsem nemohla vše ošetřit eh, precizně a pečlivě a už nyní avizuji, že mnohé ještě později doplníme nebo rozšíříme pomocí pozměňovacích návrhů, protože prostor, který zde máme, také co se týče těch požadavků na délku textu, například neumožňují Eh, detailně řešit například rozvojovou pomoc a jiné. Jak dobře ví pan kolega Vioty, musíme se prostě trochu omezit na to, co nám umožňuje ten prvotní návrh a není společně s vámi můžeme ten eh, původní návrh nakonec skompletovat tak, že tam bude uvedeno vše, co jsou naše hlavní témata. U pokynů jsem se letos orientovala i podle toho, s čím už začal kolega Vilty v loňském roce, protože ta naše eh, těžiště se vlastně nemění rok od roku, ale eh, konáme kontinuálním způsobem, co by rozpočtový výbor. A proto jsem se zvláště zaměřila zvláště na témata Horizon 2020, inovace a výzkum, budoucí rozvoj v těchto oblastech a důležitá otázka i minulých jednání o rozpočtu. Co se týče eh, těch programů, které jsou zoufale podfinancované, ale jsou opravdu důležité pro členské státy a mají tam velkou akceptovanost, například program Kosme a podobně, že tam, kde jsou hospodářské problémy, se mohou podniky rozvíjet, potom otázka bezpečnosti a míru, solidarita a vzájemného porozumění. Také jsme ještě jednou zvláště poukázali na téma Erasmus, o kterém už jsme minule výrazně diskutovali, poukázali jsme na jeho význam. A také další téma, kde tedy s velkým zájmem budu sledovat rozvoj eh, programů rámci IEI a klima, potom rozvojová pomoc. Tu jsem tam stihla vmáčknout jenom takovou krátkou větičkou, ale chci poukázat na to, že tuto oblast, budete-li si to přát, ještě pečlivěji propracuji, protože to je, myslím si, opravdu jedna z klíčových oblastí a nadále jí zůstane e, i pro řešení otázek migrace a otázek osudů osob které jsou v pohybu a jak zlepšit jejich situaci rozumným způsobem s pomocí EU a jak jejich situaci řešit. Už nechci zacházet do dalších detailů. Děkuji za podněty, některé už tam mi poslali a velice se těším na spolupráci s vámi. Děkuji na, za eh, veškeré informace, které mi ještě poskytnete a pevně doufám, že se nám podaří společně vypracovat jednotnou a silnou pozici, protože diskuse, kterou jsme třeba právě nyní vedli, je takový úvod do toho, co nás obecně čeká. Je to eh, rozpočet v roce přechodu do dalšího víceletého finančního rámce, takže to bude velice zajímavé téma. A posledně členské státy se snažily v tom přechodovém období pokud možno z toho víc co nejnižšími částkami, pokud si pan předseda vzpomene a pan kolega Lamasur a kolega Fernandez si jistě ještě vzpomenou, že jsme tehdy také bojovali s tím, že členské státy nechtěly plně eh, poskytovat své platby a intenzivně ve druhém a třetím kole po odsouhlasení víceletého finančního rámce jsme téměř rozezleně museli konstatovat, eh, že vlastně státy nedbají na to eh, placení pladeb a vlastně vytvářejí eh, části tiché eh, zadlužení, že na jednu stranu neposílají faktury, ale že doma mají ležet a třeba je zaplatili nebo i nezaplatili. Takže budeme se muset také připravit na tento přechod No a potom zde budeme mít i otázku Brexitu a chování Velké Británie v souvislosti s tímto rozpočtem. Takže u rozpočtu roku 2020 i ve spolupráci se zpravodaji pro víceletý finanční rámec budeme mít postaráno, no nechci říct o dostatek zábavy, ale asi spíše o dostatek problémů a o mm, dostatek rozsahu problémů a témat k řešení a já se moc těším na spolupráci s vámi. Děkuji. To jsou zrušující výhledy. Takže dám nyní slovo stínovým zpravodajům. Paní Glonek Mora. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, a obracím se zejména na zpravodajku, ale milí kolegové, jsem velmi potěšena, jsem ráda, že mohu zde zaznít hlasu socialistů a demokratů při přípravě rozpočtu na rok 2020. Je to vlastně poslední rozpočet eh, současného víceletého rámce a v této zvláštní situaci, kdy jsme před evropskými volbami a musím také říci po dnešní výměně názoru i v tomto zcela specifickém kontextu Brexitu, Chtěla bych samozřejmě poděkovat eh, paní Spravodajko za orientaci a hlavní pokyny, které se nám ve zkratce poskytla a my se pokusíme je rozpracovat. A pro naši skupinu je to dobrý základ pro další jednání a za to vám vřele děkuji. Samozřejmě tato zpráva vychází ze závazků Spojeného království v rozpočtové oblasti a naše dnešní výměna názorů určitým způsobem eh, relativizuje tyto sliby. A přesto si přeji, aby ten rozpočet byl ambiciozní. Představuje, a vy jste to řekla před chvilkou, určité přemostění směrem k dalšímu víceletému finančnímu rámci a to je třeba mít stále na paměti. Je to příprava na další víceletý finanční rámec, který se blíží pro léta 2021 a 2027 a předpokládá i řešení, která umožní zamezit nové platební krizi, ke které došlo v minulosti a mohla by nastat v roce 2020 pro všechny politiky Unie, které spadají do sdíleného řízení, jako je politika soudržnosti. A je velmi důležité, aby tato zpráva předjímala řešení také využívá veškeré možnosti a nástroje flexibility, které nabízí CFP a finanční nařízení pro financování eh, solidního pevného rozpočtu a tady také zmiňuji jednání o rozpočtu na rok 2019, kde můžeme požívat už některé nové nástroje, takže je velmi dobré to připomenout v těchto hlavních směrech. Také podporuje inovace, výzkum, zaměstnanost, to je důležité. Také posvěcuje, a to jste řekla, volný pohyb bez vnitřních hranic v Evropské unii a zdůrazňuje nezbytnost mít integrovanou politiku e, řízení vnějších hranic. A já ráda spojuji e, oba tyto pojmy. Také potvrzuje navýšení dotací pro Erasmus+, a veškerých nástrojů, které umožňují bojovat s nezaměstnaností mladých. Také dává nástroje našim, naší místní zprávě, aby mohla řešit výzvy v oblasti životního prostředí. K tomu se můžeme ještě vrátit. Také stvrzuje významnou integrační složku v politice pro migraci a azyl. To je silné téma pro naši budoucnost. Kromě toho bych chtěla doplnit dnes některá upřesnění a na tom budeme společně pracovat. Přála bych si, aby sociální dimenze evropského rozpočtu byla výraznější. Rozpočet na rok 2020 by měl být také obrácen k budoucím generacím a z tohoto titulu budu velmi pozorná, pokud je osud iniciativa pro mládež, což by mělo pomoci mladým, kteří nemají práci a kteří se připravují na své zaměstnání. Také bychom měli vytvořit moc k novému pilíři sociálních práv, aby to mělo konkrétní podobu. Také chceme zdůrazňovat politiku inkluze a boje proti všem formám diskriminace. Chtěl jsem zdůraznit i v této první vně názoru, je výhledová dimenze, ať už je to v oblasti sociální, ekologické, digitální. Je třeba předjímat budoucnost a rozpočet 2020 by měl podporovat konkurenceschopnost naší ekonomiky a samozřejmě pracovat pro inkluzivní, trvale udržitelný rozvoj. To je třeba mít vždy na paměti. A závěrem Mám drobnou připomínku, už jsem o tom hovořila. Unie bez vnitřních hranic, to je skutečně neoddělitelná podmínka pro ochranu vnějších hranic. A pokud sdílím, paní zpravodajko, vaši snahu zajistit bezpečnost Evropanů, také v tom vidím možnost zajistit veškeré formy ochrany ty pojmy, tedy bezpečnost a ochrana, spojuji a to se týká také aspektu občanství. Pokud podpoříme aspekty bezpečnosti, potřebujeme Evropu, která chrání, která se chrání, ale vše, co souvisí s občanstvím, je také velmi důležité. A chci vám také poděkovat, paní zpravodajko, za první výměnu názoru a za plodnou spolupráci v budoucnosti. A také si přeji, aby byla co možná nejkonstruktivnější. Děkuji vám. Děkuji. Nils, Nils si další. Merci, monsieur Děkuji. Pane předsedo, nejprve bych chtěl um, vyslovit velké poděkování protože to, co bylo předloženo, je velmi kvalitní. A tím končí německá část e, mého příspěvku. Mohl bych možná pokračovat, ale trošku bych si to tím zkomplikoval. Když jsem si poprvé přečetl tento dokument, tak jsem byl e, příjemně překvapen. Nebylo tam mnoho toho, s čím bych nesouhlasil. E, pak jsem se musel dvakrát nebo třikrát podívat, abych našel to, co tam eh, chybí a, Monika Holmer už to tady zmiňovala, všichni víme, že tam jsou eh, ta pravidla o tom, kolik znaků maximálně můžete eh, použít, takže to, co bylo vypuštěno, není vypuštěno, protože by na to Monika nemyslela, ale jsou tady ta omezení ohledně počtu znaků. Ehm, chtěl bych zdůraznit, že je velice důležité posílit eh, ty ehm, dobré, dobře fungující eh, programy. Pokud jde o, o ty klimatické záležitosti, eh, climate mainstreaming, tam to zatím ještě není dostatečně vystviženo, proto bych tak chtěl učinit, tak aby komise na to myslela, až bude navrhovat rozpočet pro rok 2020. Potěšilo by nás, kdyby Eh, ten rozpočet se více zaměřil na klimatické otázky a udržitelnost, tak abychom eh, ne, nepoškozovali klima neúmyslně. A potom jsme tam um, trochu skeptičtější u některých dalších věcí, jako je EFSI mm, a potom iniciativa pro zaměstnanost mládeže. A já tady Eh, nechci eh, nějak mluvit proti tomu, co říkala stínová zpravodajka, která o tom eh, řekla velmi vřelá slova, ale my tady vidíme, že mm, tady dochází ke crowding out a Některé ty projekty by mohly být financovány jinými prostředky a to není v souladu s adicionalitou a jejími požadavky na program. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže by měla přinášet větší EU hodnotu a neměla by nahrazovat úsilí členských států pro potírání nezaměstnanosti mládeže. A tady opět vidíme, e, že e, je tady ten stejný efekt, e, jako když jsme hovořili o tom, že Evropská unie by se měla více podílet na financování vědy a tam pak docházelo k tomu, že členské státy škrtaly rozpočty v těchto oblastech. Takže tady vždy je takové to riziko, když děláme něco, co považujeme za velmi eh, kvalitní nebo za velmi dobré, tak členské státy potom udělají eh, opak a provedou škrty, což považujeme za špatné. Takže bychom se měli snažit, aby nedocházelo eh, k opačným efektům členským státům, v státech, než si přejeme. Potom odstavec 11, tam je to vlastně pravomoc EU. E, já si nemyslím, že bychom neměli zajišťovat sociální soutožnost pro seniory. A v tuto chvíli e, tam u nás máme e, určité skandály, pokud je o péči, o seniory. A víme, eh, že to je eh, velmi šavá otázka v mnoha členských státech, ale měli bychom být velmi obezřetní, když eh, řešíme tyto problémy. Musíme si uvědomovat, co spadá do zodpovědnosti členských států, jakou část té péče by měli financovat oni a o by se měla starat Evropská unie nebo co by měla zajišťovat Evropská unie. Žera Depre dělá něco velmi užitečného někde jinde, alespoň v to doufáme, ale kdyby tady byl, tak by jistě pohovořil o tom, že je potřeba zohlednit uh, migraci, ale Monika to již zmínila, takže já si myslím, že tam bude jistě nalezeno dobré řešení v dobré spolupráci všech stínových zpravodajů a eh, jistě bude předložen ten nejlepší dokument, jaký kdy předložen byl v této věci. Ano, to je velmi slibné. Jordi Soli. Děkuji, pane předsedo. My jsme tady hovořili o těch nejistotách spojených s rozpočtem pro rok 2019 v souvislosti s Brexitem, ale uh, i s Brexitem nebo bez bude život pokračovat a musíme i tak pracovat na našem e, příštím rozpočtu. To je vlastně takový první krok k tomu a já děkuji zpravodajce za její návrhy a pokyny. Jsem velmi rád, že toto není e, dlouhý dokument e, s takovým tím dlouhým nákupním seznamem. Je to precizní návrh a já souhlasím Eh, s mnohými vašimi návrhy. Musíme zabránit krizi s platbami, kterou jsme zažili v prvních letech eh, tohoto víceletého finančního rámce, kde jsme měli eh, velký problém s platbami, a my musíme nalézt nějaký mechanismus, kterým bychom zabránili zopakování takové situace. Také souhlasím s tím, že eh, kde, kde vlastně v závěru té zprávy zmiňujete obtížné otázky eh, v souvislosti s článkem 15.3. Během minulého vyjednávání eh, k rozpočtu 2019 jsme na to narazili. Ano, a musíme upozornit radu na to, že potřebujeme jasno, že je třeba vyjasnit, zda článek 15.3 je nyní plně eh, chápán členskými státy a zda jsou ochotny použít a provádět tento článek. Mohu také souhlasit s tím, že je potřeba více posilnit, eh, více posílit eh, inovace nezaměstnanost nebo otázky nezaměstnanosti, příležitosti pro mladé a celou řadu dalších témat, ale jako obvykle platí, že rozpočet to nejsou pouze čísla, jde také o politické priority, nejenom pokud jde o rozpočet na rok 2020, ale pokud jde o celé toto období eh, a my se tady asi nezaměřujeme na ty nejobtížnější výzvy, eh, která Evropská unie eh, řeší a kterým bude čelit v budoucnosti, a to jsou klimatické otázky, klimatické změny a eh, sociální záležitosti. To jsou velmi komplexní otázky a měli bychom se jim věnovat více. Klimatické výzvy a jejich řešení, to je klíčové pro naše budoucnost. A proto by to pro nás měla být horizontální priorita, což by se mělo projevit i v rozpočtu. A to mnohem výraznějším způsobem, ambicioznějším způsobem než dosud. Musíme zrychlit přechod k nízkouhlíkové oběhové ekonomice a také k plné dekarbonizaci, protože Evropská unie, jak víme, nenaplňuje dostatečně své klimatické cíle. Víme, že nenaplníme cíle, které jsou eh, spojeny eh, s tím upřednostňováním klimatu, takže eh, na to bychom se měli zaměřit více, stejně tak, jako bychom se měli zaměřit na sociální rozměr, který je příliš málo vyzdvihován. Evropská unie by měla vylepšit životní podmínky pro ty, kteří čelí obtížným situacím v každodenním životě a rozpočet by měl být nástrojem, který k tomu poslouží. To jsou naše hlavní priority. Ehm, je tady taková, takové háklivé spojení ve vaší zprávě mezi bezpečností a migrací a já si myslím, že bychom to měli vnímat šířeji. Měli bychom vnímat širší obrázek a hovořit o e, bez, lidské bezpečnosti, nejenom o hranicích. Musíme se tomu věnovat, samozřejmě, ale my tady takto úzký koncept bezpečnosti, to asi není nejlepší způsob, jak přistupovat k této komplexní otázce lidské bezpečnosti. A samozřejmě se těším na další spolupráci s vámi na této věci. Děkuji. Nyní paní Liad Niriada. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, za eh, vaši stručnou zprávu. Pokusím se také o stručnost. Musíme um, si přiznat fakta. Brexit eh, je zde, ale my musíme přesto pokračovat a musíme poskytovat finanční prostředky tam, kde je to potřeba, abychom podpořili naše občany a zároveň na to Eh, to musíme být na paměti, jaké dopady Brexit bude mít, eh, protože to samozřejmě bude mít eh, dopady na rozpočet. Je to komplexní záležitost, musíme zkrátka pracovat s tím, co víme, že máme, ne s tím, co bychom možná mohli mít, co by tady Britové mohli udělat. Musíme počítat s tím, co už máme. Samozřejmě priority jsou v podstatě obdobné v mnoha oblastech. Pokud je o nás, tak jde o sociální soudržnost, Eh, iniciativa pro nezaměstnanost mládeže, ano, to je velmi dobré, ale jsou tady i věci jednotlivých členských států, třeba Irska, eh, kde eh, je to málo používáno. Erasmus to je další téma, které, kde to má mnohé přínosy Eh, ale mně se zdá, že je to příliš elitní eh, program, pouze ti, kdo si, ti studenti, kteří eh, si mohou dovolit ty prostředky vynaložit předem nebo dát je dohromady předem, tak si to potom mohou také dovolit. Víceletý finanční rámec. Ano, jsem ráda, že se tady uznává, že naši rybáři mají problémy a že je tady snaha ta čísla upravit, zejména také pokud jde o dopad Brexitu. Pokud jde o politiku, a tady v podstatě navážu na pana Solého, eh, politika migrace a bezpečnosti. My bychom byli rádi, kdyby tady eh, to bylo neutrálnější, nechceme jít protekcionistickou cestou. Eh, tady je potřeba, abychom měli ten humanitárnější přístup a nebýt pevností. Tady šlo přece o e, mír, e, dobrou vůli, obchod a tak dále. Nemělo by jít o pevnost a tady je důležité, jaký signál vyšleme našim občanům. E, zda budou vnímat, že my tedy priori- máme priority nějak nastavené. Takže to, jak je to tady podané, nám nevyhovuje. Ano, Máme také pružnost a schopnost přehodnotit ty programy v průběhu času. Ano, to je dobře, ale ano, to je potřeba, protože nechceme být Eh, příliš eh, mm, zkostnatělí s ohledem na to, co se děje s Brexitem. Musíme mít pružnost pro to, abychom mohli přehodnotit ty programy. Někde bude potřeba ty programy posílit a někde možná ne eh, s ohledem na to, co se stane v návaznosti na Brexit, ke kterému buď dojde, nebo eventuálně ne. Mm, ne. Těším se na spolupráci. Děkuji. Qui d'autre souhaitait s'exprimer? Děkuji. Ještě někdo další? Nikdo se nehlásí. Chtěl bych tedy poděkovat naší eh, zpravodajce. Blahopřeji vám, děkuji, paní Holmajer. Myslím si, že ta rozprava je velmi slibná a já bych možná sám k tomu připojil dvě poznámky. Za prvé, váš odstavec, který se věnuje inovacím a výzkumu, příprava budoucnosti, příprava na budoucnost, podpora růstu a konkurenceschopnost. Pokud eh, budeme demokratizovat Erasmus, tak Erasmus tuto chvíli slouží zejména studentům. A já si myslím, že je důležité, aby to bylo zpřístupněno i e, učňům a aby to byla cesta i pro ty, kdo procházejí odborným vzděláváním. A v, mnoha, v některých zemích tam není příliš e, institutů, které se zabývají právě mm, těmito věcmi pro odborné vzdělávání a výměnu. A proto je potřeba toto usnadnit a zajistit první financování e, prostřednictvím Evropského sociálního fondu protože eh, poskytovat eh, odborné vzdělávání mladým lidem, to znamená připravovat se na budoucnost, podpořit růst a konkurenceschopnost. Má druhá poznámka. Tady bych se chtěl podělit o eh, dojem, který jsem měl v Kadaraš, v místě, v sídle ITER. Já si myslím, že o ITER se dostatečně nehovoří a myslím, že to směl pan Sole, technologie fůze eh, to není předmět stejné eh, kritiky, Naším partnerem je tady spojené, jsou Spojené státy, Čína, Rusko, Korea, Indie. Ale Evropa, Evropa eh, tady má, tady má převládající část a pokusit se eh, do eh, roku 42 kompenzovat eh, vlastně ukončení fosilních paliv, protože tady nebude stačit pouze používat stále více fotovoltaických panelů a tak dále, abychom kompenzovali nebo na, doplnili energetické potřeby, které jsme zatím uspokojovali z fosilních strojů. Eh, tady vlastně eh, eh, naroste počet obyvatelstva na 10 miliard. A co se stane, až už nebudeme být ty stroje, které jsme vyplýtvali za 150 let, ty stroje fosilních paliv. Já si myslím, že to je velká výzva. Evropská unie by o tom měla hovořit mnohem intenzivněji, protože zde Evropa připravuje naši budoucnost a chrání nás a má tady schopnosti účastnit se projektu v celosvětovém měřítku. Takže paní zpravodajko, vkládáme ve vás velké naděje. Ale předtím, než dám slovo Monice Holmajer, chtěla bych požádat pana Prezu, který zastupuje komisi, aby se vyjádřil k rozpočtu na rok 2020 a tomu úsilí, které je třeba v tom duchu vynaložit. Děkuji vám, pane předsedo. A také vítám návrh zprávy paní zpravodajky. Děkuji za rozpravu o tomto tématu pokynu pro rozpočet pro rok 2020. A, a přehled toho, co už bylo uděláno a jaké výzvy před námi stojí. Jak už jste zmínili, tak komise nadále bude sledovat implementaci programů, jejich provádění, protože to má samozřejmě dopad na e, míru pladeb a chceme se vyhnout té zkušenosti z konce minulého víceletého finančního rámce, a výsledky hmm, provádění rozpočtu za rok 2018 vypadají velice dobře, takže hmm, bude ještě možné ctít i naše závazky eh, z roku 2020 a bude to lépe kontrolováno než v tom minulém VFR. Všichni počítáme s tím scénářem, že se že bude dohoda s eh, Spojeným královstvím, to je ten ústřední scénář, s kterým pracujeme. Samozřejmě je třeba určité mantinely zachovat na svém místě a pokud tomu tak nebude, tak bude třeba provést náležité úpravy. O tom už dnes dopoledne hovořil pan komisař Ettinger. Co se týče harmonogramu, tak plnohodnotná rozprava o prioritách v oblasti politik bude možná na trialogu, protože i rada eh, pracuje na dokončení svých eh, pokynů, takže zde budeme mít eh, dispozici všechny potřebné prvky, aby obě složky rozpočtového orgánu o návrhu rozpočtu pro rok 2020 náležitě diskutovali. Děkujeme, pane předsedo. Děkuji a nyní na závěr paní Holmajer. Děkuji vám, pane předsedo, a srdečně také děkuji všem spoluspravodajům a kolegyním a kolegům za podněty, které už nyní od nich zazněly, ať už se to týká otázek sociálního charakteru, jak o tom hovořila kolegyně Gloanek, kdybychom se spolu možná dohodli, ale že se zaměříme primárně na ty rozpočtové otázky, protože pokud bychom pokoušeli se zacházet i do těch odborných programů, tak by to možná bylo trochu složité, třeba v případě Erasmu i další. Někdy je zde takové pokušení tam prostě napsat to či ono, ale já jsem se rozhodla omezit na ty stěžejní záležitosti rozpočtového charakteru a ne zabíhat příliš dále. Co se týče tématu jej, tak zde opravdu dávám za pravdu panu kolegovi Torvalsovi a loni jsme ale museli konstatovat ty deficity, že ono to nepřináší jenom čistě přidanou hodnotu, ale u těch eh, vznikají i přechodná opatření, což eh, kritizoval eh, účetní dvůr a také u těch dlouhodobějších opatření, jak na to kriticky poukazoval pan kolega Artuji, chceme-li pomáhat mladým lidem, tak co by perspektiva budoucnosti, bychom měli také rozvíjet to duální vzdělávání mezi školou a praxí a to v členských státech, aby to byla skutečná Eh, dlouhodobá přidaná hodnota a ne jenom nějaký krátkodobý efekt v oblasti zaměstnanosti nebo vzdělání, který ale nakonec se nepřetaví v nějaké dlouhodobé zaměstnání a bude z toho jenom takový dočasný pracovní poměr, který ale neřeší ten problém mladých lidí. Takže se velice těším na vaše návrhy a plně s tím souhlasím také téma migrace, to přišlo výrazně zkrátka, ano, máte pravdu, ještě se k tomu sejdeme a budeme se muset společně vyjádřit. Také podmínky pro děti a mladé lidi. Zde jsme se minule dohodli na tom, že většinou jsou to ty kohezní oblasti, kde právě jsou děti znevýhodněné, takže bychom tam chtěli opravdu pod podpořit takové ty klíčové vzorové projekty a ne jenom budování silnic a podobné projekty, ty jsou samozřejmě také důležité, ale vzdělávání dětí a jejich zapojení rovnoprávným způsobem do společnosti a utváření jeho živo- jejich života je nesmírně důležitá věc a tento pohled sdílím. Bod 15.3 pane předsedo, budete-li souhlasit, tak bychom měli vyzvat komisaře nebo komisi, aby nám sdělili, co to tedy jsou ty podmínky, za nichž by mělo bylo realizováno 15.3 v budoucnu, protože když tam budeme mít takový odstavec, který nebude nějak naplněn, Eh, skutečným životem, to nás eh, vadilo při vyjednávání rozpočtu. Takže bychom měli dát podnět komisi, aby nám řekla, za jakých podmínek se vlastně realizuje 15.3, protože zatím nám to nezdělilo. A potom eh, některé otázky zmínili jste ITER. V energetické oblasti jsou i technologie, které třeba nejsou ještě vůbec známé. I kromě té, vedle té jaderné fúze nebo zlepšení používání energií, například při využívání sítí eh, Wi-Fi, že například se mobilní telefony eh, mohou nabíjet přes Wi-Fi a podobně mm, pomocí nových technologií. Takže zde je zaměření na ITER a minimálně v roce 2020 budeme mít možná problém, protože oni nakonec postupují vlastně rychleji, než si teď myslíme. Opravdu tento projekt se dost pohnul ku předu, takže bychom zde také měli naplňovat naše závazky Evropanů zapojených v tomto projektu ITER. No a se stínovým zpravodaji také chci projednat jedno téma, kde jsem si úplně nebyla jistá, jak s ním naložit. Měli jsme tu diskusi o e, příjmech do vlastních zdrojů z digitálních koncernů. Máme to sem dát jako aspekt, anebo to omezit na VFR a budoucí debaty. Zde by mě zajímal váš názor, protože to je zásadní oblast pro evropský rozpočet a nebylo mi jasné, jestli to dá do roku 2020, anebo jestli to diskuzi omezit na VFR takže zde bych byla ráda, kdybyste mi dali vědět, jak to vidíte, protože jsem si nebyla jistá, jestli to má své místo v rozpočtu 2020, nebo jestli to máme eh, naformulovat v rámci toho přechodu. No a poslední téma Brexit. Klíčovou otázkou pro rok 2020 v této souvislosti pro mě je, zda Británie dodrží nebo nedodrží eh, rozpočet, protože vlastně spolu schválili rozpočet do roku 2020, známe diskuse, které se mezi tím objevily, že třeba při případě vystoupení už nebude chtít plnit své smluvní závazky, ale smluvně by vlastně byly zavázáni do roku 2020. To znamená, že Brexit teoreticky by neměl mít dopady na rok 2020, ale největší dopady až v roce 2021. Ale jak to společně naformulujeme, je otázka, kterou bych s vámi ráda lépe prodiskutovala, abychom to opravdu nějak rozumně naformulovali. Děkuji. Merci, madame le rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko. A je pravda, že pokud je o Brexit, máme opravdu pocit, že Evropský parlament byl zapojen do všech fází jednání a že britský parlament nebyl zapojen do vyjednávání. A v tom je možná ten základní rozdíl. Avšak s tímto hlasování bude mimořádně krátké, protože žádné nebude. Nicméně naznačím harmonogram pro zprávu paní Holmajer. 14. února ve 14 hodin je termín pro pozměňovací návrhy pro zprávu paní Holmajer a budeme mít eh, dost času projednat pozměňovací návrhy do 26. února. A hlasování v rozpočtovém výboru nastane 7. března s výhledem projednání na plénu v březnu. Harmonogram je takový a naše přání jsou taková, že bychom chtěli navázat, eh, pokud je v našem výboru eh, s panem Ettingrem. A naše přání je, aby jeho mandát byl až do 30. listopadu. Ale nevím, zda je to možné. Určitě by nám to ujed, zjednodušilo koordinaci a návaznost. Jediný, kdo může zajistit eh, kontinuitu, je pan Preza. To se týkalo tedy eh, rozpočtu 2020. Nemáme žádné žádosti o převody, žádné informace o politice v oblasti nemovitostí. Chci tady říci, že naše příští jednání bude 14. února ve Štrasburku. Projednáme návrh eh, v oblasti nemovitostí a seznámím se se zprávou generálního témníka o projektu parlamentu na 2020. To je to velká premiéra, kdy souběžně bude uvědoměno byro parlamentu a bude sdělena zpráva generálního tajemníka pro výbor pro rozpočet. Je to značný pokrok, milí kolegové. 18. února, což je velmi důležitý týden, tedy meziparlamentní týden. Žádám vás o přítomnost. Dojde k velmi intenzivnímu jednání s kolegy z národních parlamentů. A konečně 26. a 27. února bude zasedat rozpočtový výbor. Žádá někdo o slovo v bodu různé? Nikdo, Kolegové, děkuji za vaši účast a končím toto jednání.